Děkuji, vážení kolegové. Přejdeme k vysvětlení hlasování. Začneme eh, se zprávou Man Manilov a dám slovo panu Nekovovi. Jednu minutu máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane, paní předsedkyně. Ehm, zpráva k reformě evropského rámce pro dovednosti a kvalifikace. Zásadní zpráva se zaměřuje totiž na dva důležité prvky. Za prvé dokumenty panu se používají vzdělané ze strany vzdělaných lidí, ale takové dokumenty nemají eh, k dispozici lidé s nižší úrovní kvalifikace. Měli bychom právě eh, tyto, eh, tento Europass tedy učinit dostupným pro všechny bez ohledu na hospodářské možnosti by měly mít možnost právě těchto stáží a měli bychom si uvědomit, jak důležité je získat praxi zahraničí, což může nastat formou stáží nebo práce v zahraničí a někdy je to ekvivalentní magisterskému titulu a právě tento nový dokument to umožní. Děkuji. Děkuji vám. Vážení kolegové, já jsem hlasoval eh, pro tento návrh. Děkuji vám. Vážená paní předsedkyně, já jsem hlasoval pro podporu této velmi důležité zprávy, protože potřebujeme online platformu pro konsolidaci zdrojů EU v oblasti dovedností, kvalifikací a kompetencí. S modernizací tohoto systému budou všichni občané mít možnost využívat rozšířeného portálu a využívat tedy zdrojů. Nový nástroj bude zjednodušovat profesní mobilitu a vzdělávací mobilitu. Naše priorita, ochrana osobních údajů, viditelnost platformy a podobně vysoké standardy dostupnosti osobám s postižením je velice důležité pro naše občany, aby měli možnost ukázat své dovednosti. Děkuji, pan Kelly. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu protože se domnívám, že Evropská unie by měla zvýšit transparentnost dovedností a kvalifikací napříč Evropou. Evropa představuje eh, vrcholovou iniciativu pro dokumentaci dovedností a odborné praxe. Je to důležitý krok eh, k zajištění využití dovedností Evropanů právě také pro ve prospěch všech evropských občanů. Revize také umožnila Eh, eh, řadu výhod. Jsou tam také neformálně získané dovednosti a nové dovednosti, včetně dovedností digitálních. Tento rámec umožní používat eh, online služby vytváření e-portfolia a hodnocení dovedností. Já jsem za to velice rád. Je to fantastická zpráva a doufám, že uspěje. Děkuji. Děkuji, pane Kelly. Dostáváme se ke zprávě. Lamasur, pan Zahradil, jedna minuta

Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Já jsem podpořil tuto zprávu, protože jde o vytvoření orgánu, který by eh, mohl získat finanční prostředky na základě statutárních pravidel. Nesmíme zapomínat, že v 76. roce byl vytvořen tento mm, orgán po Eh, změně politik v oblasti kultury a financování kultury. Financování bude k dispozici pouze prostřednictvím programu Kreativní Evropa. Po tom obtížném období, kdy jsme se snažili získat finanční prostředky, aby si myslím, jsme mohli být schopni zajistit kulturní rozmanitost právě tímto způsobem, což je takový symbol Evropské unie. Pan Kelly. Já vítám tuto zprávu, pokud jde o určité eh, stabilizování tohoto orchestru a zajištění jeho fungování do budoucna. Post poskytovala mu podporu právě eh, tato kreativní Evropa v minulosti a důležité, aby zde byl právní základ, a transparentní řešení pro dlouhodobou podporu tohoto orchestru. Je to úžasný způsob propojit eh, muzikanty z různých zemích, poskytovat finanční prostředky pro mladé eh, odborníky v této oblasti. Je to úžasný nástroj na evropské i mezinárodní úrovni. Mladé lidi to vede k profesionalismu, nabití důležitých dovedností v kreativním sektoru. No, já Vím, že spolupracovali i s mnoha jinými orchestry ve světě a toto představuje pro naše mladé eh, muzikanty obrovskou příležitost

Děkujeme. A nyní to je zpráva pana Tanga. Pan Arimans má slovo. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie dnes eh, na sebe strhává daň z právnických osob. V Belgii jsme měli po 20 let hnutí, kterému šlo o více autonomie pro Flandry. Bylo to tedy vlámské hnutí a toto hnutí je nyní, bylo nyní zakončeno eh, ze strany akce belgické vlády, ale před eh, lety bylo jádro toho autonomního hnutí Mm, právě v oblasti daňové autonomie. Šlo nám o to, že pokud bude mít Vlámsko daňovou autonomii, bude se moci lépe zasahovat o blahobyt svého vlámského obyvatelstva. A jakožto vlámské obyvatelstvo se tedy snažíme pravomoce v eh, oblasti daní získat zpět od belgické vlády a nyní nám ta pravomoc uniká. Uniká směrem do Evropy, to je skandál, tady je třeba nalézt jiné řešení pro naše problémy. Já doufám, že se to podaří rychle vyde, vyřešit. Děkuji. Děkuji, zpráva Vyjoty, pan Nekov. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, дадох подкрепата си за доклада относно общ... Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, já jsem zprvu podpořila eh, k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu 2019. Eh, jsem totiž přesvědčen, že když eh, Rada pod, navrhuje politické priority, tak je potřeba, aby tyto priority byly podloženy také rozpočtovými závazky. A my se chceme zaměřovat na potenciál mladých lidí v EU a pracujeme tedy na programech pro mladé. A po, tyto programy musí dostat odpovídající podporu z rozpočtu EU. Místo toho, aby se však děje to, že každá nová iniciativa se financuje ze škrtů na jiných programech. Ehm, právě i na programech pro mladé, přestože to jsou programy, které prokázaly svoji hodnotu. A musíme podporovat mladé občany právě těmito nejrůznějšími programy, ale rozhodně to nesmí být na úkor programu Erasmus+, což je jeden z nejúspěšnějších programů ve vzdělávání. Děkuji mnohokrát. Nyní se dostáváme k situaci v Sýrii. Děkuji vám, paní předsedkyně. Konflikt v Sýrii je možná tím nejstrašlivějším katastrofickým konfliktem, jehož jsme svědky. Tato usnesení má zásadní význam nejen pro Sýrii samotnou, ale pro, také pro Střední východ, také pro Evropu a budoucí struktury bezpečnosti Evropy světa. Eh, když eh, vidíme, jak se útočí, jde o eh, velice křehký regionální rámec, který také podporuje, podkopal tento. Já jsem vlastně z tohoto pohledu hlasoval proti, protože tady to dává EU na stranu problému, nikoli na stranu řešení. Položme si otázku, jaké konkrétní výsledky dosáhneme tím, že zavedeme restriktivní opatření proti syrskému vedení. Je to právě cesta demokra- diplomacie, pak eh, eh, jak eh, můžeme jednak, když vyloučíme velké hráče jako Rusko. Právě proto jsem hlasoval proti tomuto usnesení. Děkuji vám. Děkuji. A my jsme nehlasovali o společenské odpovědnosti firm, takže tam k tomu neproběhne vysvětlení hlasování. Tím končím jednání, přerušuji do 15 hodin dobrou chuť.